A bude to e, zpráva paní poslanky Lidie Johany de Odenberg Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu. Prosil bych, aby si slovo vzala paní zpravodajka, paní poslankyně Geringe de Odenberg. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Spolu s narůstáním obchodu v rámci Evropské unie eh, je čím dál tím postřebnější mít rychlejší a účinnější mechanismy eh, pro eh, drobné nároky pro spotřebiteli a pro malé a střední podniky. Eh, navrhovaná regulace eh, v oblasti řízení o drobných nározích eh, je o tom, že by se strop měl zvýšit z 2000 eur na 10 000 eur a zejména jde o zkrácení, zjednodušení obchodních a občanských sporů z více než dvou let na pět měsíců a také snížení nákladů o 40 v sporném řízení eh, bude možno, aby s tímto zvýšením limitu eh, se rozšířil počet těch, eh, kteří budou moci tohoto postupu využívat. Mě velice těší, že po rok a půl trvajících debatách s radou se podařilo dospět k závěru, která nám v současné době eh, za lucemburského předsednictví eh, bude předložen odhlasování Evropskému parlamentu. Jsem eh, přesvědčena, že nový postup řešení drobných přeshraničních nároků umožní občanům, aby se rychle a bez velkých nákladů domohli svých práv. Eh, jde celkem o eh, miliardy eur a jde zejména o ty nároky, kterých se lidé vzdávali, eh, protože jejich vymáhání bylo příliš drahé a výsledkem toho byly obchodní modely založené na podvodech podle nového postupu chceme administrativní řešení bez potřeby eh, najímání si advokáta a bez eh, nutnosti cestovat do eh, cizí země, což je možno nahradit videokonferencí nebo telekonferencí a možnost řešit Eh, a platit poplatky eh, také eh, například kartou nebo bankovním převodem. Nebude nutné také tlumočení do všech jazyků, stačí pouze jazyky zúčast stran. Tyto náklady nyní již nebudou nepřiměřené výši tohoto nároku a ani příliš vysoké ve srovnání s domácími spory. Toto je eh, velice důležité. Eh, nicméně eh, v radě existoval odpor, který se dlouho nedalo překonat. Současný kompromis ovšem obsahuje revizní klauzuly a také další rozšíření, rozšíření dosahu také o spory v oblasti odměny za práci. Domníváme se, že eh, se toto bude nakonec eh, vyplácet a eh, doufáme, že skončí masové a beztrestné šízení klientů. Chtěla bych závěrem ještě poděkovat za velmi dobrou spolupráci všem stínovým zpravodajům sekretariátu výboru Jury, představitelům a rady, poradcům i asistentům za toto Eh, tento kompromis děčíme zejména zpravodaj panu Budovi, Michael Schotte a Jacek Galska za Evropskou komisi, eh, za litevskou předsednictví eh, Zintas Rasnels, minister spravedlnosti a Inze Lepikson, Vítal Slidre a Barbara Mekl. Děkuji také za vysoké angažma Aleksandru Kisovi, Lidě Moldovaně a Aně Červoněc z parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní poslankyně. A, e, a dě, e, děkuji vám tedy nejenom za obsažný, ale také včas e, přenesený na Nyní paní komisařka Věra Jourová za komisí, prosím. Mr. President, honorable members, Pane předsedo, vážení poslanci, každý den občané uzavírají přeshraniční transakce nebo vstupují do přeshraničních um, právních vztahů a občanskoprávních vztahů a využívají tak eh, vnitřní trh. Ale věci mm, mm, se mm, nemusí povést. Produkty mohou být, mít vady nebo služby nejsou poskytnuty a eh, zákazníci musí mít možnost uplatnit svá práva. Tento postup nabízí jednotný postup, jak uplatnit svá práva efektivněji a levněji. Eh, drobný, eh, řízení pro drobných nárok, ne, nároky funguje pět let. My jsme to přehodnotili a nyní je čas na zlepšení. Já chci poděkovat paní geringer remberg spravodaj, paní spravodajce, eh, všem stínovým spravodajům za jejich spolupráci v této věci. Nebylo snadné dospět k eh, ke kompromisu tak rychle. Hlavním cílem bylo modernizovat eh, řízení o drobných nárocích. Navrhli jsme rozšířit aplika- jeho aplikaci na pohledávky do výš do 10 000 euro a přitom jsme platili jsme věnovali pozornost především malým a středním podnikům. E, kompromis stanoví e, ten práh na 5 tisíc euro, nyní je to 2 tisíce euro, takže to je každopádně výrazné zlepšení. Vím, že někteří z vás byste přivítali, eh, kdyby eh, nároky zaměstnanců byly začleněny do eh, působnosti nařízení. My se k tomu v budoucnu vrátíme po analýze praktické potřeby. Hlavní prioritou komise v těchto jednáních bylo zlepšit efektivní přístup k eh, spravedlnosti pro více evropských občanů. Eh, úroveň soudních poplatků na eh, nákladů hrají klíčovou roli. Občané nes, nesmí, být, nesmí být mráněno efektivně uplatňovat svá práce. Zákaz nepřiměřených poplatků je součástí kompromisu a je krokem vpřed. My budeme monitorovat jeho implementaci v zájmu eh, občanů. Obecněji komise podpoří praktickou aplikaci revidovaného nařízení eh, pomocí zvyšování povědomí a šíření informací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. A nyní má jménem eh, politických frakcí jako první dostává slovo EPP pan Daniel Buda. Dvě minuty. Mm, Paní komisařko, dámy a pánové, já chci především poděkovat zpravodaji za eh, spolupráci i paní komisařce a všem kolegům, kteří se účastnili práci na, těchto, na této zprávě. Evropská justice potřebuje eh, jednotný právní prostor a zjednodušené eh, nářízení. Evropští občané by profitovali z těch zjednodušených řízení drobné náloky do 5000 euro již eh, nebudou existovat ehm, mezení pro fyzické osoby i malé střední podniky. Elektronické prostředky komunikace a plateb se stanou efektivními nástroji a definice přeshraničních případů bude rozšířena a dále definována školky, eh, kolkovné a soudní poplatky by měly být přiměřené k hodnotě eh, pohledávek, tak aby nejednali, jak, nefungovaly jako odstrašující faktor. Ehm, mm, komerčních, komerčních smluv by byly, eh, jejich plnění by bylo lépe chráněno. Tato iniciativa by vytvořila rovné podmínky pro všechny tomto právním prostoru. Členské státy mají povinnost implementovat nařízení a na úrovni členských států se to stane realitou. Já lituji eh, toho, že nemůžeme toto nařízení rozšířit na pracovní právo, to znamená pro zaměstnance, aby měli možnost využít zjednodušeného nástroje, aby Eh, získali zpět své peníze od zaměstnavatele, který jim odmítá platit. To by eh, snížilo práci na černo a daňové úniky. Nicméně jsem přesvědčen, že v blízké budoucnosti evropské instituce najdou řešení i v této věci. Děkuji vám. Jménem eh, frakce EKR, e pan Zambasky, na jednu minutu. Uvažujeme kolegy, благодаря na kolegata Vážení kolegové, chci poděkovat um, kolegům za zprávy a za dosažené kompromisy. Naše frakce podpořila kompromis v roce 2012. Zjednodušené řízení bylo e, přijato podle tohoto postupu komise musí předložit podrobnou zprávu o tom, jak toto řízení funguje. Účelem této revize je dosáhnout toho, aby e, toto řízení bylo atraktivnější pro evropské občany. Já věřím, že díky společnému úsilí se nám podaří dosáhnout tohoto společného cíle, zvýšit um, um, ten práh z 2000 na 5000 je, euro je také dobré, pomůže občanům i malým středním podnikům. Děkuji. On behalf eh, ALDE Group, deputy Antonio... Jménem ALDE, mm, pan poslanec Marino Epinto, dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve jménu mé frakce bych velice rád poblahopřál paní zpravodajce za její práci. Rád bych připomněl, že iniciativy k aktualizaci tohoto nařízení byly podporovány mou frakcí eh, poprvé v roce 2011 prostřednictvím paní Anu Diabolis nařízení Evropského parlamentu a rady ke zřízení Evropského řízení o drobných nárocích má usnadnit řízení týkající se přeshraničních sporů a snížit odpovídající soudní výlohy se specifickým zohledněním ochrany spotřebitele a ochrany malých a středně velkých podniků, eh, kteří by mohli mít zaručený přístup ke spravedlnosti a sice jednodušším způsobem tento cíl nesmí se ztratit ze zřetele v rámci toho houští bruselské byrokracie, malé a středně velké podniky na základě komplexnosti takových předpisů ztrácejí možnosti je prakticky využívat. Proto bych apeloval na jednoduchost toho řízení a na to, aby eh, se umožnil lepší přístup občanů a malých a středně velkých podniků právě na základě iniciativy ALDE týkající se lepšího zákonodárství. Evropské řízení o drobných nárocích může mít úspěch teprve tehdy, pakliže umožní spotřebitelům, podnikům, jurisdikcím a konzultujícím organizacím Eh, aby se o tom dověděli, protože <clears throat> polovina jurisdikce nikdy neslyšela, polovina oslovených nikdy neslyšela o takovém řízení. A přitom to může takovým způsobem urychlit celé řízení a usnadnit ho. Děkuji. Obrigado. Uh, on behalf uh, eh, e NGL Group, uh, Deputy Jiří Maštalka, uh, one and a half uh,

a všem stínovým zpravodajům sekretariátu našeho výboru za odvedenou práci a návrh podporuji. děkuji. Eh, děkuji. Pane... Děkuji, pane poslanče. A nyní za EFTD paní Laura Ferrara eh, jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové, velice často eh, občané a malé a střední podniky eh, nevy, nevyužívají svých práv, protože přeshraniční řízení je prostě příliš komplikované. Reforma tohoto řízení v malých nároků by měla zjednodušit situaci. Je to velice ambiciozní cíl a my se s ním shodujeme. Eh, ty limity, které jsou nově stanoveny, eh, dávají příslušné eh, garance občanům, zejména těm, kteří nemají dostatečné ekonomické prostředky. Text, kterého jsme dosáhli v triálogu, ovšem představuje krok zpět. My nezdílíme tu snahu o pět tisíc, o pět tisíc jako stropní hodnotu, měla by zde být minimální hodnota, o které se hovořilo a které jsme bohužel kterou jsme bohužel nedosáhli, čili tento dokument z trialogu představuje krok vpřed. My samozřejmě musíme zajistit spravedlnost pro naše občany, samozřejmě i urychlit celou proceduru při soudním řízení. Děkujeme. A nyní je to pan Le Breton, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Tento text by měl upravovat eh, přeshraniční spory, které jsou nižší než 5000 eur, ale pravděpodobně opět propadne jako předchozí návrhy, kde se jednalo o přezranční spory ve výši do 2000 eur. Evropská unie nedokáže prostě zorganizovat spravedlnost do blízkosti, protože v Evropě eh, spravedlnost je stále ještě národní. Eh, nikdy ještě nedáváme spravedlnosti to, co si eh, žádá je samozřejmě těžké se odvolávat neustále na, na soudní dvůr neodvolávat se na naše parlamentní historii. Pravda je, že e, zde máme dvojí řízení a to nějak zvlášť neodpovídá našim e, potřebám. E, Evropská unie opravdu distribuje zbytečně místa, která jsou zbytečná, zbytečně placená a přitom v Evropské unii jsou lidé, kteří opravdu trpí pod tuto ultraliberální politikou Evropské unie. Děkuji. A další řečník je Adam Schweinfeld na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poblahopřál paní zpravodajce a všem, kteří se zapojili do vyjednávání k dobrému výsledku. A, a, v toho jednání o postupu o drobných nárocích. Myslím si, že jsou tady eh, dva eh, zásadní dopady. Ten, eh, ta procedura bude známější a potom bude přijatelnější, přitažlivější pro malé podniky a pro občany. Důležitý, důležité je, že horní limit byl zvýšen na 5000 eur a, a za druhé na povinnost soudu používat moderní komunikační technologie. Ty změny tedy eh, zvýší eh, atraktivitu tohoto řešení a zároveň sníží eh, cenu jeho použití i pro účastníky řízení. To tedy sníží náklady na, cesta, na cestu a účast na řízení na jednání tedy. Ten dokument, nebo ten instrument má šanci stát se přístupnější a častěji využívaný v Evropě. Měl by být nástrojem, který bude mít pozitivní vliv na eh, zaplnění právní mezery v eh, přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních věcech. Eh, v současné době totiž spoustě občanů ani malých podniků se nevyplácí trvat na svých právech vzhledem k tomu, že jim to nestojí za to. Eh, měli bychom teď eh, začít eh, propagovat tento postup. Vytváříme zajímavý nástroj, o, kterém, o kterém bohužel mnoho lidí neví. Může to také vést k chuti podnikat v zahraničí i na straně malých firm. Může to odstranit jejich obavu z možnosti vymáhání jejich práv u soudu, i když jde o poměrně nízkou částku. Z tohoto důvodu je třeba prosazovat toto řešení a Evropská komise by to tak měla činit stejně tak jako členské státy. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Koferaty na minutu 30. Děkuji, e, paní předsedkyně, paní e, komisařko. Toto nařízení je opravdu důležitým nástrojem, který občané mají, a, a, kteří mají, který mají také malé střední podniky. Eh, instituce se shodly na jeho změně a je to pozitivní změna, protože zlepšují jeho účinnost i pole působnosti. A dále i naznačují eh, další možnost v budoucnosti dalších kroků. Je to důležité pro parlament, protože se dosáhne vylepšení v procedurálních řízeních, která mají být stále účinnější. To jsou řízení, která se mohou implementovat do celé Evropy. K tomu ještě připojujeme k této velké výzvě z minulého období období. Eh, připojujeme například eh, ještě eh, dluhy a ještě znova parlament se o toto zasadil. Může se to zdát malým krokem, ale mohou vlastně posílit u evropských občanů to, že jsou součástí určité komunity a součástí určitého společného projektu. A abychom vylepšili jejich podmínky pracovní, a aby bylo možné posouvat jejich práce uvnitř Evropské unie, eh, tak eh, prosazujeme tato nařízení. Je stále častější, jsou stále častější i ty soudní případy, které dopadají potom na ty, kteří pracují v různých zemích. A nyní je třeba implementovat tyto normy a to eh, začínajíc od toho, že odpovíme ještě na další přes přehraniční potřeby. Děkuji. A nyní pan Kelmel na minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. My z EKR eh, máme jasnou představu o tom, jak eh, si představujeme EU. My jsme kritická strana vůči EU, ale v pozitivním slova smyslu. To znamená, že chceme dobře fungující EU, kde eh, samozřejmě bude to hodně co ke, kriti- eh, ke kritice, protože EU eh, si myslíme musí se omezovat na oblasti, kde může přinést něco navíc. Ale v tomto případě to tak opravdu je, protože s tímto řízením se vytvářejí standardy, sjednocují se některé věci, které jinak v případě národní úpravy pro dotyčné <clears throat> jednotlivce i malé eh, firmy představovaly velké problémy. Tady máme eh, krásný příklad toho, kdy Evropská eh, unie může něco přinášet navíc, přidanou hodnotu. Tady je opravdu dobré, že se zvedly ty sporné částky a také elektronická podpora toho řízení. A e, je také dobré, abychom e, to nastavili e, tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, tak aby to opravdu mohli používat. A vidím, že klepete, tak končím. Já vám děkuji, říká paní předsedající, že jste skončil a příštím řečníkem je teď pan Pavel Svoboda na dvě minuty. Předsedající, vážená paní komisařko jsem velice rád že se v trialogu podařilo dospět k textu

Eh, za slovo, paní předsedající. Změny, které přináší eh, tato, tento text, jsou velmi důležité pro spotřebitele, protože například, když spotřebitel eh, koupí něco v jiném členském státě Evropského společenství, a když to, co koupil, neodpovídalo jeho představě a byl oklamán, takže samozřejmě e, bude potřebovat spoustu času na to, aby e, vstoupil v nějaký spor a samozřejmě ten spor bude tak velmi e, trapné, takže nakonec nebude kupovat online, což poškodí celý ten obchod. To je mechanismus, který v současné době mohli používat malé a střední podniky, takže já jsem ráda, že se zvedl zde ten strop, protože si myslím, že 50% těch sporů najde svoje řešení. A potom, když eh, snížíme eh, náklady na tyto procedury, když je zjednodušíme, tak eh, to bude dobré. Musím jenom říci, že 80% spotřebitů vlastně neví, že tady mají možnost se k těmto procedurám uchýlit, když mají nějaké přeshraniční spory. Například, když nedostali placení nebo když byli poškození nebo když eh, například eh, měli poruchu auta v třetí zemi, ale je to eh, nezbytné, aby toto fungovalo na společném trhu. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, milé kolegyně a kolegové. My všichni chceme Eh, v evropský vnitřní trh a, a už léta jak komise, tak parlament eh, pracují na tom, a, eh, aby se odstranily všechny překážky. A všichni chceme, aby plný potenciál digitalizace byl přístupný také pro naše občany i malé a střední podniky. K tomu patří, aby produkty a služby odevšud se, u, se daly objednávat a k tomu také patří, aby, když dojde ke sporům, k nějakým obtížím, Eh, bylo možné prosadit své eh, právo na eh, jednoduše a cenově nenákladně v celé Evropské unii a přesně tomuto cíli má sloužit tato věc, o které budeme hlasovat zítra v poledne. Přibližně 25 let po vytvoření vnitřního trhu Evropské unie v roce 2007 bylo vytvořeno toto řízení o drobných pohledávkách a Eh, mělo umožnit eh, občanům eh, rychle a v nenákladně vyřizovat přeshraniční spory. A teď díky zpravodajům všech frakcí Eh, jsme o tom tedy vyjednali a, mm, je, vyjednávali a je to eh, krok správným směrem. Eh, jsou tady jednoznačné výhody, máme více jazyčné formuláře, lze to celé vyřešit online a také ty při, poplatky budou přiměřené. Je dobré, že ta horní hranice byla stanovena na 5 tisíc a ne na 10 tisíc, tak jak to předpokládal původní návrh komise Velký problém je, že bohužel to eh, řízení se používá poměrně málo. Tady musíme pracovat na tom, aby eh, se eh, veřejnost lépe seznámila s tímto řízením tak, aby mohla plně využívat možnosti vnitřního trhu. A to je věc jak pro komisi, tak u nás pro Evropský parlament. Já vám každopádně děkuji. Děkuji a příští řečník je pan Negresku Děkuji za slovo, paní předsedající. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce za dokument, který předložila. Je to velice důležitý dokument správným směrem při zlepšení evropského postupu, který se týká drobných nároků a řízení o evropském platebním rozkazu. Myslím si, že ta hranice 5000 je velice dobrá pro malé a středně velké podniky, které v současné době při takových pohledávkách to vzdávají stávající částka 2000 eur ovšem pokrývá pouze 20 všech těchto nároků a nový no, nový limit, to zvýší na 40 Za, Zároveň dojde ke zlepšení přístupu k tomuto postupu, což zvýší důvěru v celý postup a výhody společného trhu. Podporuji doporučení zavést moderní technologické prostředky, onlineový systém, který by měl zlepšit přístup k tomuto evropskému řízení o drobných nárocích, ať už hovoříme o předkládání těchto nároků nebo právních postupech. Nové technologie by mohly zvýšit transparentnost a zároveň zlepšit přístup k Evropskému soudnímu mechanismu. Návrh rovněž přichází se třema důležitými prvky, které bych rád zdůraznil a díky kterým jsem podpořil tento návrh. Je to jednak snížení nákladů, dále je to eh, bezplatná pomoc a zároveň eh, určité omezení právních poplatků, což zlepšuje přístup k tomuto mechanismu a zároveň přístup pro malé a středně velké podniky. Děkuji a nyní na dvě minuty dostává slovo paní Teres Komurini Kakia. Signora President. Děkuji. Toto je jasný příklad toho, jak Evropská unie skutečně přichází s přidanou hodnotou pro naše občany, protože reagujeme na problémy našich občanů a podniků, kteří si myslí, že to ani za to nestojí, aby se dožadovali svých nároků, pokud jde o přeshraniční procedury. Tvrdí, že je to příliš finančně náročné, nevěří, že je to efektivní a <clears throat> ten, tato zpráva jasně reaguje na překážky, které bránily našim občanům při hledání této pomoci v přeshraničním řízení. Právě proto jsme jsme zredukovali náklady a regulovali rovněž soudní poplatky a jiné poplatky spojené s celou procedurou. Snažíme se samozřejmě snížit byrokracii, tak aby opravdu došlo i k rychlejšímu zpracování eh, všech záležitostí. Eh, ano, Samozřejmě musí to být rychlý postup, ovšem eh, spravedlnosti musí být uděláno zadost, proto chceme, aby došlo i k využití tech, nových technologií, které by zlepšily kvalitu celého postupu. Toto nařízení je nesmírně důležité pro všechny, kteří se zúčastní nebo kteří uh, um, fungují obě, spotřebitelé i podniky, mělo by to zvýšit důvěru v tento systém, zajistit, aby to byl systém spravedlivý a rychlý. Proto je důležité, aby členské státy optimalizovaly své postupy a zdroje tak, aby tento postup byl skutečně zjednodušeným postupem, bez jakékoliv nadměrné byrokracie. Zároveň žádám podnikatele, obchodníky, kteří zatím nevyužili potenciálu komerciálně digitální platformy, aby zvážili využití tohoto nařízení jako stimulu pro eh, využití potenciálu digitálního i interního trhu. Děkuji. Danke sehr. Já vám také děkuji a posledním řečníkem a před eh, nezařazenými řečníky je pan Radev na dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, Rád bych poděkoval zpravodajce, poblahopřál i stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Domnívám se, že zjednodušený postup v oblasti drobných nároků je jedním krokem směrem k zavedení společných pravidel v oblasti evropské justice. Ten stropní limit je v současné době 5000 eur. Myslím si, že to odpovídá ekonomické realitě a rovněž by to mohlo vést k lepší implementaci celého nařízení. Velký počet malých a středních podniků občanů by mohlo nyní využívat této příležitosti, včetně nároků, které se týkají pracovního práva díky tomuto nařízení budeme mít příležitost, mnoho našich občanů bude mít příležitost skutečně spravedlnosti, uplatňování spravedlnosti, ať žijí kdekoliv v Evropské unii. Ty příležitosti, které eh, zde vyvstávají, například onlineové platby nebo zjednodušené písemné postupy, to vše představuje příležitosti nesmírně přitažlivé především pro malé a střední podniky. Tímto způsobem si ušetří určité finanční prostředky a zároveň nebudou čelit překa- různým regulačním překážkám. Věřím, že tato legislativa vyřeší mnoho drobných nároků lepším způsobem. Skutečně věřím, že to bude značně a rozsáhle využíváno v členských státech. Děkuji. A teď má slovo od pana Zismaria Samirotu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Zpráva, o které diskutujeme, je nesmírně důležitá představuje konkrétní postupy pro řízení o drobných nárocích v Evropě. Ovšem myslím si, že bychom měli jít ještě dál. Ještě dál, tak abychom podpořili přeshraniční obchodování. Rád bych se zmínil rovněž o platech, o systému penzí v rámci třetího memoranda, které zavedla Trojka v Řecku. Výsledkem je to, že stát a banky mohou zasahovat do, plat, do bankovních účtů našich občanů. Tento systém se v Řecku opět stává nástrojem věřitelů. A proto bych rád zdůraznil že to, že my se musíme snažit bojovat, my se budeme snažit bojovat proti tomuto memorandu, abychom, aby došlo k odepsání dluhu a aby trojka opustila naši zemi. Děkuji, teď Igor Šoltes na minutu.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 Eh, predvsem je pomembno paziti da bodo stroški sorazmerni da se seveda upošteva tudi eh, pri těch sporih. To nezávisle na tom, jaká, mm, jak, je velká, jak velký jejich spor. Je třeba, aby členské státy je třeba, aby členské státy přistoupily k této proceduře. Toto nařízení eh, neodkazuje na administrativní postupy a na procedurální řízení. A i například na podvody, které se eh, týkají například penzijních eh, fondů, těch, kteří se snaží si zajistit vlastní budoucnost. Děkuji vám. Nyní eh, dáme slovo paní komisařce Věře Jourové ještě jednou. Vážená paní předsedající, eh, vážení poslanci, kompromis, kterého jste dosáhli s radou, eh, přinese nové výhody eh, občanům i podnikům. Budou moci používat evropské řízení o drobných financích častěji a za nižších nákladů. Také délka celého řízení bude snížena. Znovu vám děkuji za spolupráci a po dnešní eh, rozpravě eh, jsem si eh, jistá, že budete hlasovat pro dohodnutý kompromis. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní dostává slovo ještě jednou paní zpravodajka, paní Lidia Geringer de Orenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval eh, za, za laskavá slova za eh, kvali, o kvalitě mé eh, práce a vzájemné spolupráce. Myslím, že dáme občanům užitečný nástroj k vymáhání nároku které funguje podle eh, zásady eh, rychle, eh, levně a vhodně. Zatím dosavadní procedura byla neúčinná, nejenom, že ji lidé neznali, ale když ji znali, tak byla příliš složitá pro ně a příliš nákladná, často mávli rukou a mm, říkali, že to je prostě lekce na jejich, za jejich vlastní naivnost. Teď vlastně postupujeme něco, co, nebo vytváříme něco, co eh, půjde eh, snadno po internetu. Eh, mimochodem, na právním výboru to získalo jednotnou podporu a doufám, že zítra bude podobný výsledek i při hlasování. Děkuji vám, paní zpravodajko. Tímto je rozprava ukončena a hlasování.